oprava je dostupná na webové stránce Seance en Direct. Zítra 24. března začne schůze v 9 hodin, bude trvat do 13 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn, je dostupný na